Buongiorno a tutti. No, dobrý den. Začneme. Abbiamo una... Máme před sebou dlouhé hlasování. Pod sedm. Zdraví zvířat. Relatrice. Spravodajka je paní místopředsedkyně Marit Paulsen a um, máme odsouhlasit návrh zprávy. Jak víte, téměř 800 na pozměňovacích návrhů bylo předloženo eh, z výboru Envy a Rybolov a mm, další mm, tedy, eh, eh, které se do, tedy z těchto výborů, navíc k těm 300 pozměňovacím návrhům, takže nás čeká dost dlouhé hlasování. Ale jak si podniklo se velké úsilí směrem ke konsolidaci eh, hlasování, takže nás čeká asi 430 hlasování celkem. Takže vidíte, bude to dlouhé dopoledne. Marit, chceš slovo, než začneme, anebo začneme rovnou hlasovat? Tak, ordförande och jag måste be er tänka på hur oerhört komplicerat detta denna... To, toto, tento, mm, toto téma je extrémně komplikované. Měsíce jsme se o tom dohadovali s jednotlivými frakcemi na té směrnici. Mm, nicméně ne všichni se shodli na všech detailech. Musíme nicméně použít hlasovací seznam, které máme Prosím vás o podporu těch kompromisů blokové hlasování, protože jde o základní principy, jsou to politická rozhodnutí a jde o to, co, které otázky ponecháme expertům. Děkuji, Marek, takže začneme, pokusíme se hlasovat zvednutím rukou, pokud to půjde, a tam, kde budou pochybnosti, tak samozřejmě elektronicky. A proto apeluji na všechny kolegy, kteří mají právo hlasovat, aby vložili kartičku, aby se připravili. Tedy všichni jste připraveni, kromě Elizabet, ale již jsme to zaregistrovali, že. Dobře, začneme. Emendamento Návrh číslo jedna zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno a 77 Čikorský, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Andiamo al 65. A 65 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 149 Garcia, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 150 Ajuso a další, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Výbor Peska 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. A potom, pokud máme pochyby 151, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, řekl bych, že to je zamítnuto. Prověříme, dobře, takže prověříme elektronicky 151 a e, zahajuji hlasování. Is working? Ah, it's working. Good. Ok, chiusa la votazione. Konec hlasování. Siamo a respinto. Zamítnuto. Andiamo al per uh, PES 3. PES 3, kde je pro? Zvedneme ruku, kdo je proti, kdo se zdržel. Řekl bych, že odsouhlaseno, zamítnuto. Překontrolujeme, překontrolujeme. Allora, il numero 3, aperta la votazione. 3, zahajuji hlasování. Sì, chiedo scusa. Omlouvám se, zamítnuto. Jasně, zamítnuto. Respinto. Andiamo al, eh, lo stesso per votazione elettronica budeme hlasovat 152. Zahajuji hlasování 152. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A elektronicky opět 153. Hm, Sikorsky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Abych řekl, že odsouhlaseno, ano. A nakonec 154, opět elektronicky, 154, Sikersky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno bych řekl. Dobře. A nyní budeme hlasovat unblock, blok A elektronicky. Dobře, takže zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. A nyní hlasujeme o 68. Envy, kdo je pro, proti? Řekl bych, kdo se zdržel. Prověříme, dobře, prověříme elektronicky návrh 68 NV za hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Dobře, a nyní 69 envy. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 157, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, řekl bych, že zamítnuto. Dobře, zamítnuto. 70 eh, envy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní se dostáváme k 159. Schmidt, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat o bloku B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Jste 71. 71 NV, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72 NV, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 171? Ne. Ne. Dobře, takže M, blok C, blok C. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Blok C zamítnut. Dobře, a nyní se dostáváme k pět Peska. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. 175 Garcia. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A nyní se dostáváme ke 171 Ayuso. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Budeme hlasovat o 75 Envy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Andiamo al 177, sì. Nyní Simpson, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 76 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Qui abbiamo forse un problema. 178. 188, Baraccio, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, řekl bych, že odsouhlaseno. 78 Envy. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 179 Ljubečeva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 181, ale kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A pozor, zvedejte ruce. 182 Simpson, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Řekl bych, že to. Prověříme, dobře. Prověříme 182 Simpson elektronicky. Kontrolujeme. zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Zvednutím ruky. 84 Alde. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnu to. 81 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 185 pro, proti, zdržel se, samitnuto. 186 Debruk, kde pro, proti, zdržel se, samitnuto. Zvedejte ruce. 187 Garcia, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Uh-huh. Velká většina. 188 Garcia, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 189 Jäger, pozor, zvědete ruce. 189, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, řekl bych, že odsouhlaseno, ano. 190, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 191 Jäger, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 7. Výbor rybolov, kde pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. 8. Rybolov pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 6. Rybolov. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Envy 85, zvedete ruce, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní 193, eh, Garcia, kde je pro? Proti, kdo, kdo se zdržel, zamítnut. 195, Simpson, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítnuto. 194 Danten pro. Pozor, kdo je pro. Dobře, kdo je proti. Kdo se zdržel, odsouhlaseno. 197 Danten, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. 196 Garcia Gutierrez, kdo je pro. Proti, kdo se zdržel, zamítnut. A nyní budeme hlasovat o bloku D. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat o konsolidovaném pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní se dostáváme k článku 6 a hlasujeme o konsolidovaném návrhu 2. Kdo je pro? O konsolidovaný, konsolidovaný návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní článek 7, návrh 3. konsolidový návrh 3. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Nyní se dostáváme ke konsolidovanému návrhu číslo 4, kde je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 5, konsolidovaný návrh 5 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A pozor, nyní budeme hlasovat o bloku G a to přímo elektronicky. Hlasujeme o bloku G. Zahajuji hlasování. Blok G. Prosím. Agnew chce slovo. Pane předsedo, můžete jenom eh, potvrdit, zda se jedná o blok J nebo G. Eh, slyšel jsem G. J. Takže to má být J. Okay. Allora voti... To je, ano. Hlasujeme elektronicky o bloku je. Zahaj hlasování. vede votato? Madame Paulson? Ani Paulson, měla byste hlasovat. Je. Elektronicky, dobře. Všichni jste odhlasovali, i zpravodajka. Dobře, zamítnuto.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 Allora, no, no, Dobbiamo ripetere, scusate un attimo. to eh, zopakovat, eh, omlouvám se kolegové, pozornost trochu. Opakujeme hlasování o bloku je. Je. Protože tady byly problémy. Po konsolidovaném návrhu 5, tak eh, je, je Zahajuji hlasování. Elektronicky. Hlasujte, prosím. No. OK. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Řekl bych, že zamítnuto. A e, zamítnuto. Bylo to zamítnuto předtím a e, nyní také zamítnuto. A nyní konsolidovaný návrh 6. Návrh 6 k článku 10. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Adesso votiamo il consol... Budeme hlasovat o konsolidovaném návrhu 7. Zvednutím ruky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Ne. Passiamo al consolidato. Konsolidovaný návrh 8, návrh článek 12 se zvednutím ruky, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Adesso votiamo. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 1. Eh, kompromis 1 zpravodajky. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Nyní musíme hlasovat o návrhu 326 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní přejdeme k článku 13. Konsolidovaný návrh 9. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 352 Jäger článek 14 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 353. Baračo, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 136 NV, kdo je, 136 NV, kdo je pro, pro, proti, nebyl když zamítnuto, ale prověříme. Elektronicky hlasujeme o 136 NV Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu zvednutím ruky 300, 306, 5, odsouhlasen Barače. 3, 5, 356 Danten, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, o co zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 357 Kirling, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, zamítnut. 358 Baračo, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 33 zpravodajky, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní návrh 34 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 35 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 36 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Já se omlouvám, my jsme přeskočili návrh 1, 3, 6, 3, Jäger 363. Přeskočili jsme, kdo je pro, 3, 6, 3, Jäger. Pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Nyní můžeme pokračovat tedy 3, 6, 5, Gerling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní budeme hlasovat o 366 Girling. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. A nyní 3, 6, 9, Debrun, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 37, zpravodajky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Ne, odsouhlasen, omlouvám se. 37, odsouhlasen. Nyní se dostáváme k článku 18 eh, Baračo 360. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel zamítnout? 300, eh, eh, 372 eh, je, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 373 debrů. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítnout. Nyní budeme hlasovat o návrhu Envy 139. Zvedejte ruce, prosím. Kdo je pro Envy? Proti? Řekl bych zamítnut. A nyní se dostáváme ke 39 zpravodajky. Zvedejte ruce, prosím. 39. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. A nyní se dostáváme k návrhu, konsolidovanému návrhu 10, článek 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 381. Andr, zvedejte ruce. Zvedejte ruce, kdo je pro? 381. Andrej kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, zamítnut. Nyní budeme hlasovat o článku 23, konsolidovaný návrh 11. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní návrh 400 Jäger. Kdo je pro? Proti? Kdo se držel? Odsouhlasen. Návrh 407, kde je ten pro, proti, kdo se zdržel, řekl bych, že odsouhlasen, ano. NV1 149 mm, kde pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. Nyní e, Schmidt 409, mm, kdo je pro, proti, 409, řekl bych, že odsouhlasen, prověříme, takže hlasujeme nyní elektronicky o návrhu 409, 400, pardon, 8, 408, 408. Končím hlasování. Odsouhlasen. Dobře. Nyní 409 Baračo. Kdo je pro? Zvedete ruce, kdo 409 bude pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní budeme hlasovat eh, o 410 Girling, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 411, eh, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Eh, eh, zpravodajky 42, eh, mm, kdo je pro, proti, odsouhlasen. A nyní 412 Gerling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 413 Bruk, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 414, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o 415, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut, 416, kdo je pro, Slyte 416, kdo je proti, elektronicky, omlouvám se. Budeme hlasovat o 416 elektronicky. Hlasujte, hlas, hlasujte nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Tak, pokračujeme. Eh, eh, 417, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní kompromis 5. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. A nyní návrh 44. 44 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. návrh 1, 5, 6 Envy. Článek 31. Kdo je pro? Envy 1, 5, 6. Envy. Dobře. Kdo je pro? 156 Envy proti. Zdržel se. Řekl bych, že zamítnut. Dobře. 4, 2, 7. Zvednete, zvedejte ruce, prosím. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuté. 428 baráčok, kdo je pro, proti, to se zdržel, zamítnuté. A nyní 431, eh, kdo je pro, pro kdo je proti, to se zdržel, řekl bych, že zamítnuté. Ano. 558, eh, eh, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Pardon, 158. A 432 Baračo, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Odsouhlasen. Odsouhlasen. A nyní 159 Envy, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 160 Envy, kde je pro? Ne, 62, já se omlouvám, 162 Envy, 162, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Nyní budeme hlasovat o 164 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. 165 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. Nyní 4, 3, 6, Garcia Perez, kdo je pro? Pro, proti. Prověříme, dobře. Hm, Garcia Perez kontrolujeme 436 zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní Nyní hlasujeme o 445. 445. Kdo je pro? Zvednete, zvedněte ruku, kdo je proti. Kdo se zdržel, řekl by, že odsouhlasen. Prověříme, dobře. Prověříme, prověříme. 445, 445, Zajímavé hlasování. 4, 4, 5. Všichni odhlasovali. Dobře, všichni odhlasovali. Řekl bych, že zamítnout. Dobře, nyní e, eh, 170 Envy. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že osouhlasen. 448 Garcia Perez, kdo je pro? Proti? Odsouhlasen, dobře. E, nyní Envy 171 e, pro, proti, zdržel se zamítnout. 450 je, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 172 e, Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 451, kdo je pro? Pozor, proti. Prověříme. Jäger 451. 451. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Návrh 451 odsouhlasen většinou. Nyní budeme hlasovat o 452 A JUSO. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 453 je, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 174 Envy, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Zvedete ruce 455, to je Simpson, kdo je pro? Kdo je proti? Já, tak to není jasné, takže hlasujeme elektronicky. Simpson 455, 455, zahajuji hlasování, končím hlasování, 455 je odsouhlasen. Dobře. Nyní budeme hlasovat 175 Envy. zvedete ruce, kdo je pro. 175, 175 Envy proti. Zdržel se odsouhlasen. Ne? Takže prověříme 175 Envy elektronicky. Zahajuji hlasování. Odsouhlasen. Schválen. A nyní Girling 456 pro, Proč zdržel se zamítnut. pozor, teď se dostáváme k návrhu 458 Ljubečeva. Zvedejte ruce. Kdo je pro, proti, to se zdržel. Zamítnut. Nyní hlasujeme Ljubečeva 462. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Pokračujeme 463 Smith. Zvedejte ruce. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. 4, 6, 4, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 465, Smith pro, proti, zdržel se zamítnout? 466 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A nyní 467, McGuinness, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 179, 179 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. O 180 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 4, 6, 8 Vojčechovský, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 4, 6, 9 Baračo, kdo je pro, zvedejte dobře ruce. 4, 6, 9 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Ne. Nyní budeme hlasovat, nyní budeme hlasovat o bloku 470. Kdo je pro, proti, kdo se držel odsouhlasen tento blok 470. A nyní 4, 7.3. Ajuso a další. Zvednutím ruky, kde je pro. Kde je pro. Proti. Řekl bych, že odsouhlasen. Takže odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o Envy 185 eh, zamítnut. A nyní se dostáváme Eh, Gerling 480 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut. 481 Gerling kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní 187 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. A nyní se dostáváme k článku 19, 483 Amblok, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 487 Vojčechovský, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 50 zpravodajky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 490, zvedejte dobře ruce, 490 Ester Lange, kdo je pro, proti, Nezvedáte dobře ruce, tak to prověříme. Dobře, prověříme 490 elektronicky. Zahajuji hlasování. OK, aprovat. Dobře, odsouhlasen. Čtyřista devadesát dva kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnut. 494 vědli, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. A nyní 498. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. A nyní Jäger, eh, mm, kdo je pro, proti, odsouhlasen. A nyní 501 eh, pro, proti, odsouhlasen. A nyní se dostáváme k 192 Envy. Zvedete dobře ruce, 192 Envy, kdo je pro? Pozor. Proti. Zamítnut. Prověříme. Řekl bych zamítnut. Takže eh, prověříme 192. 192 elektronicky. Odsouhlasen. Dobře, odsouhlasen. Dobře. Nyní 505 Kirling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout, 505, 506, 506 kdo je pro, proti, přijat. A nyní 507 Ljubičeva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 508 Simpson, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 509 Jäger, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 193 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní přejdeme k bloku E. E. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Dobře. 194 envy. Zvedete dobře ruce, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, zamítnut. 195. Kdo je pro? 195. Proti? Zamítnut. 517 je, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 519 eh, Vojčechovský, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 521 eh, Jäger, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 522, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 524 Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 523 Kostinger, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Jose? Překontrolujeme. Dobře. Elektronicky hlasujeme o 523. Ed è approvato. Ano, odsouhlasen. Pětset dvacet pět. Unblock. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 528 Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. článek 78. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel zamítnut? Prověříme. 539 Kostinger elektronicky tedy eh, v hlasování. Ano, prošel. Kostinger prošel. Nyní hlasujeme eh, Garcia Perez 540. Zvedněte ruku, kdo je pro, proti, kdo se držel, odsouhlasen. 542 eh, Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. A nyní se dostáváme k 556. 556 je, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 557 Garcia Perez pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní 198 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 199 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 200 envy pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní 202 envy. Článek 82, kde pro? Pozor. Pro, pro 202, pro. Kde proti? Zamítnout bych řekla, ano. A nyní Aldeš, eh, kdo je pro, pro zamítnut, proti, zamítnut. 508 eh, eh, Simpson, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Schmidt 570, kdo je pro, proti, řekl bych, že zamítnut. A nyní se dostáváme k 205. Envy, kdo je pro? 205 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 206 Envy, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel zamítnut? 52 zpravodajky, kdo je pro? Proti. Prověříme. Elektronicky hlasujeme o e, návrhu 52 zpravodajky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobře, odsouhlaseno o dva hlasy. A 53 zpravodajky. Zvedejte ruce. Dobře, Kde je pro, proti, odsouhlasen. 563 e, Ajuso. Kdo je pro, proti, zdržel se. zamítnout pardon, 573. To byla trčivá většina. 574 Garcia Pérez, kde pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 576 je grefa pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme. 576, 576. zahy hlasování o 576. Končím hlasování. Řekl bych těsně, odsouhlaseno, ano, 22 ku 19. Nyní 577 eh, Gedling jde pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 578 kde pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 579 Barači, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 211 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 5, 580 Vojčechovský pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 581 Baraček, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 582 eh, Ayuso M. Blok, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 583 Baraček, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 213 envy. Kdo je pro? Hm, pozor, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel zamítnout? 500 ne. Pětset osmdesát šest Ajuso, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Eh, pětset osmdesát sedm Jäger, kdo je pro, proti, zdržel se schválen. Nyní Envy 215. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní e, 589 je, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 216 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 217 Envy. Kdo mm, pro, proti, odsouhlasen. A nyní článek eh, eh, Simpson 591. Eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní 593 Girling. Kdo je pro? Prověříme. Který chcete prověřit? ...591 elektronicky. 591 Simpson. Kontrolujeme elektronicky hlasu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych ano. Ano, o dva hlasy prošel. Děkuji. 594 Ajuso. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 595 kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel zamítnut? 219 Envy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 596 Garcia Perez. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 598 eh, Ayuso. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Nyní se dostáváme k bloku hlasování K. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Celý blok zamítnut. Dobře. 6.07 Smith nyní eh, je pro, proti, zdržel se zamítnut. 608 Schmidt. 608 Schmidt. 608 pro, proti, zdržel se zamítnut. 609, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 610 pro, proti, zdržel se zamítnut. 611 Garcia Perez pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní kompromis 2, zpravodajky. Pozor, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní hlasujeme o NV 224. Kdo je pro? Zvedněte ruku. 224. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Řekl bych, že zamítnut. Je to možné? Ano. Dobře, je to jasné. Eh, Schmidt 615. Eh, eh, kdo pro, pro proti odsouhlasil? Ne? Prověříme? Dobře. Hlasujeme elektronicky o 615. Řekl bych, že projde. Končím hlasování, ano. Odsouhlasete 28 k 12. Vidíte, Předseda se nemýlí. E, a nyní 628. 628. Otočil jsem stránku. 628. Ajuso. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. E, Envy 225. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. A nyní hlasujeme o bloku F. Kdo je pro? Proti zdržel se, odsouhlasen. Návrh 636 Jäger. Kdo je pro? Proti? Odsouhlasen. A nyní 637 Smith. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme. Hmm, já si myslím, že to bylo jasné. Hmm, zbytečné, je to jasné. 638 Smith pro. Proti. Zdržel se zamítnut i tento. Nyní 642 Jäger. Kdo je pro? 642 pro, proti. Odsouhlasen. 234 envy, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Dobře, prověříme. Prověříme 234 elektronicky, 234 envy, zahajuji hlasování. Končím hlasování, odsouhlaseno. Ano. Nyní se dostáváme ke 400, 644 IUSO. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 647. 647 IUSO. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 236 Envy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 648 IUSO pro? Proti? zdržel se zamítnut. Ne? Dobře, zkontrolujeme elektronické hlasování o 648. Zahajuji hlasování 648. Končím hlasování. Návrh 648 je odsouhlasen. Šest čtyřicet devět Ajuso, kdo je pro? Zvedněte ruku pro, proti, řekl bych, že zamítnut. 650 Vojčechovský, kdo je pro, proti, řekl bych, že zamítnout. 651 Gedling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnout. 652 Simpson, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní se dostáváme k bloku G. Eh, doprava, přeprava zvířat pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A nyní se dostáváme k 654 Girling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 656, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 657 Gerling pro, proti, zdržel se zamítnut. Ano, ne, omlouvám se, odsouhlasen. 657 odsouhlasen. A zpravodajka nyní 54, kde pro, proti, je odsouhlasen. Návrh zpravodajky 54. 659 Baračo, kde pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 660 e, e, Andrew, kde pro, proti, Prověříme. Prověříme. 660. Elektronicky zahajuji hlasování o 660. Schválen, dobře. Nyní se dostáváme 662. Andrej, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 664 Girling pro, proti, zdržel se zamítnut. 243 Envy, 243. Dvěstě čtyřicet tři envy pro, proti. Prověříme. 243. Zahajuji hlasování, elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování, řekl bych, že zamítnout, uvidíme. Ne, schválen, dobře. 243, eh, schválen 23 pro 19 proti. 55 zpravodajky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 665 a ta Andrea Tarabela, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 244 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 245 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 271 Polson, kdo je pro, proti. 671. 671. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování, takže uvidíme, mělo by to být schváleno, ale uvidíme. Dobře, odsouhlaseno. A nyní 674 Simpson. 674, kde pro, proti, samítnut. 246 Envy, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? a těžko říct, elektronicky. 246, 246 Envy, zájem hlasování. Končím elektronické hlasování, zamítnut asi. Dobře, zamítnut o jeden hlas. Dobře, 19 pro, 20 proti. A nyní Polson, e, kde 6, 7, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 676 Girling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 677 Girling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 678 Girling pro, proti, zdržel se zamítnout. 679 Girling pro, proti, zdržel se zamítnout. 680 eh, pro, proti, zdržel se zamítnout. A nyní skočíme, přeskočíme a 253 envy. 253 envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. 254, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. A nyní 688 eh, Garcia Perez, kdo je pro, 688 proti, zdržel se zamítnout. 690 Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout. 692 Ajuso, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. Šestset devadesát šest Garcia Perez, kde pro, proti, kdo se zdržel, řekl bych, že zamítnut. Nyní kompromis číslo 3. Kdo souhlasí s kompromisem 3? Kdo je proti? Kdo odsouhlasen? Nyní hlasujeme o 706 Girling. 706. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 707 Girling pro. Proti? Zdržel se zamítnut. 708 Garcia Pérez kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 710 e, e, Girling pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní hlasujeme o bloku H. H. Kde pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 714 Kirling, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítnuté? Prověříme, chcete prověřit? 714, 714 elektronicky. Zahajuji hlasování. Sedm se čtrnáct a zahajuji hlasování, končím hlasování, řekl bych, ano, ano, odsouhlasen, měla jste pravdu, děkuji. Dobře. Sedmset patnáct, Gerling, zvedejte ruku. Řádně, 715, je pro, proti, odsouhlasen. 16, eh, 716 pro, proti, zdržel se. Stejná většina, bych řekl, pro. 259 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 717 Barača, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 718 Ajuso, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 719 Ajuso, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 29 výboru pro rybolov, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 30 Peska, rybolov pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Girling 720 pro, proti. Řekl bych, že zamítnut. Eh, Girling 721. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 722 Ayuso. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. A nyní blok H2. Eh, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 723 Girling, kdo je pro? Proti, zdržel se. Odsouhlasen. 724 Girling, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen. 725 Girling, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 726 Večechovský, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnut. 727 Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 728 Vojčechovský, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. A nyní 729 Girling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Dobře, nyní elektronicky tedy prověříme 729 Gerling Nicholson. Zahajuji hlasování. 729. Končím hlasování. Ano, drtivou většinou schváleno. Nyní 730 Gedling Nicholson. Kdo je pro? Proti? Kdo se držel zamítnu? O, pardon, odsouhlasen. 731 Girling, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 732 Girling, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 263 Envy pro, proti, zdržel se, zamítnut. 264, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Nyní 733. Garcia Perez, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. Nyní 735. Garcia Perez, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 737. Garcia Perez, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 56. Rybolov pro, proti, zdržel se, zamítnut. Dva, šest, sedm, envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Dvě, šest, osm, envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 739 Garcia Perez, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 742 Jäger, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 270 Envy, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. 70 zpravodajky, kde, pardon, 60 zpravodajky, kde pro, proti, odsouhlasen. Nyní 745 eh, Barača, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A e, nyní 61 zpravodajky, kdo je pro, proti, odsouhlasen. 207, 3 envy, pro, proti, odsouhlasen. E, 749 e, Stagler, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 750 e, Baračo, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 62 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 751 Stadler, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 752 Stadler, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 753 Stadler Amblok, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 760 eh, Polsem, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 275 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní blok I. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní návrh 281 Envy. Kdo je pro? 281 pro, proti, odsouhlasen. 64, to jsme, ano, 64, kde je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Uh, eh, 779 zpravodajky, kde je pro, proti, odsouhlasen. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením, recitals číslo 2, kde je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Uh, a nyní 70. Bude pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 71. Lubečeva, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 73. Girling, kde pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen. 3. Envy, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 4. Envy pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Tři zpravodajky, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Jedna Peska Rybolov pro, proti. Prověříme. Hmm. Hlasujeme o návrhu 1 Rybolov. Končím hlasování. No, těsně těsně. Ochlup. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o Ljubečeva 75. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 Baraček, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 77 Westlong, kdo je pro, proti, zdržel se. Odsouhlaseno, ano. Prověříme? Tak prověříme. Nyní 77 Westlum, to je pro, pardon, elektronicky, hlasujeme elektronicky, prověřujeme 77. Aprovado. Odsouhlaseno. A nyní 7 envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 8 envy pro, proti, zdržel se zamítnut. 78 Andru, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 79 Vojčechovský pro, proti, zdržel se zamítnut. 81 Dančila pro, proti. Kdo se zdržel zamítnut? 11 envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 12 envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 13 envy, pro, proti, zdržel se, zamítnut. A nyní 84 Libečeva, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 15 envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 16 envy, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 17 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 18 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 86 Polsen, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 20 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 89, kdo je pro, proti, kdo se držel zamítnut. 90. Libečeva, kdo je pro, proti, kdo se držel zamítnut. 91. Vojčechovský, kdo je pro, proti, kdo se držel zamítnut. 92. McGuinness, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 90. Pro, chcete prověřit? Dobře, prověříme elektronicky. McGuinness 92. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k 94 baračo, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 25 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 101 Lubečeva, kde je pro, proti, zdržel se zamítnut. 102 Baračo, kdo je pro, proti, zdržel se za, odsouhlasen. 103 Andre pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 30 Envy Envy 30 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 31 Envy pro, proti, zdržel se, zamítnut. Dobře. 105 Baračo, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 106 Gerling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 107 Ljubečeva, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A nyní kompromis 6. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A dostáváme se Vojčechovsky 112. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 113. Barača, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 114. Vojčechovský, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. Pět zpravodajky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 115 Gerling, kdo je pro, proti, zdržel se, řekl bych, že zamítnut. 116 Baraček, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 100, eh, eh, 117 Lubečeva pro, proti, zdržel se zamítnut. Envy 38, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, kompromis 4 odsouhlasen. 121 Andrew Tarabela, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 122 Vojšechovský, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 124 Vojčechovský pro, proti, zdržel se, zamítnut. 126 Gerling pro, proti, zdržel se, zamítnut. Envid 42 pro, proti. Prověříme. Prověříme elektronicky NV 42. Zájem hlasování. Řekl bych, že odsouhlaseno. Schválen. A 128 Vojčechovský jde pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 129 Baračo, kde je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 130 Baračo, kde je pro, proti, zdržel se zamítnut. 44 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 131 Ljubečeva, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 6, ne, ne, 132 kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 133 Girling, je pro, proti, zdržel se přijat, ano. 46 envy. Ne, ne, 47. To je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 134 barače. Kdo je pro? Proti? Řekl bych, že zamítnut. 135 Matěje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut, bych řekl. Prověříme. Ne? Myslím, že to bylo jasné. Dobře, tak elektronicky 135 zahájí hlasování. Měl by být zamítnut, uvidíme. Končím hlasování. Ne, odsouhlasen. Takže a Albert Des měl pravdu. Sedm zpravodajky. Zvedněte ruku. Kdo je pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen. 136, to myslím, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 48, Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 49, Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 50, Envy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. A stejná většina. Chcete prověřit? Ne. A nyní pokračujeme. 138 Polsen, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 52 Envy, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen. 53 Envy, pro? Proti. Zdržel se, odsouhlasen. 54 Envy, pro? Všichni jsou pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 55 envy pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní 139 Polson, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 58 Envy pro, proti, zdržel se zamítnut. 59 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 60 Envy pro, proti, zdržel se zamítnut. 143, ne, ne, ne, ne, omlouvám se. 72 Envy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 74 Envy pro, pardon, 70, 64 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 147 Stadler, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 148 Stadler, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. A nyní elektronicky hlasujeme o celém legislativním návrhu, tak jak jsme ho teď pozměnili, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, odsouhlasen návrh. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. To je poslední hlasování. Zahajuji hlasování. Ne. Ještě chybí pár hlasů. Končím hlasování. Dobře. Blahopřeji Marty Paulsen. Takže Marit Polsen to eh, bylo dlouhé hlasování, teď si dáme minutku pauzu a přejdeme hned k bodu 8, protože nás čeká další dlouhé hlasování, eh, kdy budeme hlasovat o ochranných opatření proti škůdcům rostlin. Spravodajem je pan Fajmon. Takže minutku pauza.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 hlasovací zasedání, je to bod 8 jednacího pořadu, protože to je také schválení návrhu zprávy. Jsou to ochrana opatření proti škodlivým, škodlivým eh, organismům. Pan zpravodaj Fajmon už tady sedí a máme hodně pozměňovacích návrhů, ale přesto to nebude tak dlouhé, jako to bylo minule. Takže prosím ještě o další trpělivost. Nejprve bych se chtěl zeptat pana zpravodaje, zda se chce k tomu ještě vyjádřit. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Máme skoro 500 pozměňovacích návrhů seřazených. Já myslím, že ty klíčové věci všichni víme, které jsou a potřebujeme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 Zdrželi se? Eh, ne, nebylo přijato. Eh, deset od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato, eh, pardon, odmít, zamítnuto. 69 Adrie pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, E, zamítnuto, 72 jegle pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 e, jegle pro, proti, zdrželi se, zdr, při, zamítnuto. 75 jegle pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, to podle mě. Ano, zamítnuto. 78 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 Nicholson pro, proti, ověříme od Nicholsona za pozměňovací návrh 80. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Zamítnuto. Z 81 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmdesát tři. Osmdesát tři Delange pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 Lange pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 Lange pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 Lange pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 27 pro, proti, Myslím, že zamítnuto. 88 NV pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 Heusling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 Dančela pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 NV pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 Dančela pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 30 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. Devadesát pět Dančela pro, proti, zdrželi se, za, přijato. 96 Heusling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To bylo snad jasné. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. blokové hlasování NV31 a 32 pro proti zdrželi se zamítnuto. 99 Garcia Perez pro, proti, zdrželi se, přijato. NV33 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 eh, eh, eh, pro proti zdrželi se přijato, 9 pro proti zdrželi se přijato, NV 36 pro proti zdrželi se přijato. NV 37 pro proti zdrželi se, přijato. 111 eh, McIntyre pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 Ayuso pro, proti, zdrželi se, přijato. explicitně bylo řečeno, že jsme něco vynechali, takže musíme hlasovat o 94. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čili to prošlo 94. Prosím vás, zvedněte ruku. Pozměňovací eh, návrh ještě jednou 94 pro, proti zdrželi se. Ano, přijato takže je to v pořádku. 94 přijato a teď se vracíme tam, kde jsme byli na seznamu. To 14, paní Ajuso, pro, proti, zdrželi se, přijato. NV39. Ne, to se omlouvá pan předseda. Teď 11 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. 116 paní Gerling pro, proti, zdrželi se přijato. NV 41 pro, proti, zdrželi se přijato. NV 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 125 McIntyre pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Spravodaj 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto podle mě. Máme co zkontrolovat? Dobře, ověřujeme NV43. Elektronické hlasování zahajujeme. Zamítnuto o jeden hlas. 126 Nicholson. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 Hojzling. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 Nicholson 129 Nicholson pro. Ne, žádné hlasování, nemá se hlasovat. Takže NV 45, že? Unblock. 120, 130, 131 pro, proti, zdrželi se. musíme hlasovat společně 129, 130 a 131. To všechno hlasujeme společně. Takže kdo je pro? Proti? Budeme tohle muset ověřit. Všechny tři dohromady a zahajuje hlasování. Všichni jste hlasovali zamítnuto. NV 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 132 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. nv 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 paní Andrie pro, proti, zdrželi se, přijato podle mě. 134 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 49 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 135 Heisling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 Nicholson pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 Nicholson pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 Reimers pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 eh, a další pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 44, 54, pardon, pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144, Delange pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, eh, zamítnuto. 145 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 Reimers pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nebo to prošlo, Envy 57 pro, proti, zdrželi se, ano, e, schváleno. 148 Delange pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 15, eh, pro, proti, zdrželi se přijato. Co to říká? 153, Dančela pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 Lange pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 Garcia Perez pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 Garcia Perez pro, proti, zdrželi se přijato. 160 pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pro, proti, zdrželi se přijato. 164 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 Šaldemouze pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 Hojzling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto nv 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 171 Hoisling pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 172 Franco Andrie pro, 172 pardon, 174 eh, pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. NV67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Envy 69 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. 18, pravda pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176, Andrie pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 Heisling pro, proti, zdrželi se přijato. 178 Majuzo pro, proti, zdrželi se přijato. NV 71 pro, proti, zdrželi se přijato. 182 a pro, proti, zdrželi se přijato. 184 Garcia Perez pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 74 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto osmdesát sedm Remes pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pravodaj pro, proti, zdrželi se přijato. 158 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný pozměvací návrh A pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne? Tak to ověříme. Elektronicky ověřujeme konsolidovaný návrh A. Zahajuji hlasování. to, jak jsem si myslel. 19 pro, 22 proti, takže tento konsolidovaný návrh A e, byl zamítnut. 189 Andrie pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď e, blokové hlasování Andrie pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 Gutierrez pro, proti, zdrželi se. Tohle budeme muset ověřit. Elektronicky ověřujeme 197 pozměňovací návrh, tedy Gutierrez a další. Všichni už hlasovali, takže končím hlasování a bylo to zamítnuto. 199 eh, Garcia Perez ne? Takže rovnou 200 eh, a od Ayuso pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete tohle ověřovat? Elektronicky ověřujeme pozměcí návrh 200 od paní Ayuso. Končím hlasování. Ohlas to neprošlo 20 eh, na 21. 201 Garcia Perez, vedněte ruku. Dodici Ayuso, chi a favore? 212 Ayuso, 2, 1, 2 Ayuso, kdo je pro? Proti? To se zdržel zamítnut. 214 Hausling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 215 Garcia Perez, kdo je pro, proti, řekl bych, že zamítnut. 216, 217 Ayuso, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 219 Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 221 Hostling, jde pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 21 zpravodajky, kde je pro, zpravodaje, kde je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 222 Garcia Perez, kde je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 22 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, za odsouhlasen. 225. Garcia Perez, kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Prověříme? Dobře, prověříme 225 Garcia Perez. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Dva, dva, pět. Dva, dva, pět. Zahajuji hlasování, končím hlasování, 225, řekl bych, že odsouhlasen, ano, drtivou většinou. 20, 227, Garcia Perez, 227. Kdo je pro, proti, odsouhlasen. 231, Ayuso. Kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A nyní se dostáváme k konsolidovanému návrhu B. Kdo je pro? Proč Kdo se zdržel? Odsouhlasen? A nyní konsolidovaný návrh C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen? 241 Ajuso. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 242 Šaldemose, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 243, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 23 zpravodaje, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 244 Andrie, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnout, 245 Delange, Delange, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen, 24 zpravodaje, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen, 248 Nicholson, kdo je pro, ne, ne, ne, stažen, 25 zpravodaje, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen, 249. Nicholson, kdo je pro? Proti? Řekl bych, že odsouhlasen. 251. Hausling, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 252. Hausling, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 253. Hausling, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 254 Hausling, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut, 255, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut, 258 Andrej, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Prověříme. Dobře, prověříme 258 Andrie elektronicky zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. Zamítnut. 256 Hausling kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 257 Šaldemose, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 259 Andrie, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 26 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 261 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 27 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 200 Chcete prověřit 27? Ne. 262 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 28 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 263 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 264, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 265, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 266, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 267 Andrie, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Envy 79, kde pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. 268 Silvestris, kde pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Envy 80, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 270 IUSO, to je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut, 271 Garcia Perez, kde pro, proti, zamítnut. 273 McIntyre, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 274 Housley, pro, proti, zdržel se zamítnut, 275 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, NV 81, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 29, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 276 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 277 Hausley, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 278 Delange, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 279 Nicholson, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 280 Girling, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 30 spravodaj kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Envy 82, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Envy 83, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Spravodaj 31, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 84 Envy, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 32 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Envy 85, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 33, 33 zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 86 Envy pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, bych řekl. 282 Nicholson, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 283 Nicholson, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 285 Delange pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Envy 87, kde je pro? Ne, ne, omlouvám se. 286, 286 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 200, ne. 288 Ayuso pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 289 Ayuso pro, proti, zdržel se, zamítnut. NB90, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 290 Ajuso pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 291, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 292, radši pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 293 Hausling pro, proti, slyšel se zamítnut. NV 92, kdo je pro, proti, slyšel se zamítnut. NV 93, kdo je pro, proti, kdo se slyšel odsouhlasen. NV 94, kdo je pro, proti, slyšel se odsouhlasen. NV 95, kdo je pro, proti, kdo se slyšel zamítnut. 96 pro, proti, slyšel se odsouhlasen. 97 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 98 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 34 zpravodaje pro, proti, zdržel se zamítnut. 294 Garcia Perez pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 296 Franco pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 299 Garcia Perez, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A nyní Hauslink 301 pro, proti, zdržel se zamítnut. 302 pro, proti, zdržel se zamítnut. 303 pro, proti, zdržel se zamítnut. 304 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. 305 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut, 306 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut, 307 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut, 308 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut, 309 Franko, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen, NV 103 pro, proti, zdržel se zamítnut. 310, Garcia Perez, kde pro, proti, odsouhlasen. A nyní 313. Delanke, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Hausling, tedy nemá moc štěstí. 314 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 315 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. Envy 104, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 316 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. 317 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. 318 pro, proti, zdržel se zamítnut. 319 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. 320 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. 321 Šaldemose pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 322 Šaldemose, kdo je pro, proti, se zdržel odsouhlasen. 323 Šaldemose pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 324 šaldemose pro, proti, zdržel se, zamítnut. 325 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 326 Garcia Perez, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 327 Hausling pro, proti, zdržel se, zamítnut. 328 Hausling pro, proti, zdržel se, zamítnut. 329 Hausling pro, proti, zdržel se, zamítnut. 330 Hausling pro, proti, zdržel se, zamítnut. 331 Garcia Perez, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Envy 108, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. NV35, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 36 Hauslink pro, proti, zdržel se zamítnut. NV2, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. NV37 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme. Možná. Tak jo, dobře, prověříme elektronicky. Envy 37. Děkuji, Marku, možná jsme to přehlédli. Konec hlasování. No, zamítnut 21 proti 19 pro. A nyní se dostáváme, jsme u 38. Franko, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 39, Envy, Housling pro, proti, zdržel se zamítnut. 40 Envy pro, proti, zdržel se zamítnut. Envy 6 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 1 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Výborně, takže to jsem si ano, žádné kompromisy tady nejsou. N27, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 41 Franko, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 42 Franko, pro, proti, zdržel se za odsouhlasen. nv 8, pro, proti, zdržel se zamítnout. 43 Hausling, pro, proti, zdržel se zamítnout. 44 Hausling, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Envy 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 45, Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 46, Hausling, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Dvě zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 210, kdo je pro, proč kdo se zdržel zamítnut. 47 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. n 11 kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlaseno. 48, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 49 pro, proti, zdržel se zamítnut. Zpravodaj 3. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. 50. 3. Chcete prověřit? Prověříme elektronicky návrh číslo 3 zpravodaje. Já bych řekl, že byl schválen. Hm. Ano, děkuji. Přesně tak, jednomyslně. Blahopřeji. Ano. Takže hm. No, že vidíte, to se podařilo tady. Takže teď Housling 50. Agniu chce slovo. Já trvám na tom, aby ten, kdo zavolal ček, aby vzvedl ruku. <laughs> Grazie. Děkuji. Děkuji, to máte pravdu, Agniu. Dobře, takže teď budeme hlasovat o 50. Housling, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 51, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. NV12, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 52 McIntyre, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 53, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. NV13 pro, proti, zdržel se zamítnut. Spravodaj 4 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. NV54, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. NV15, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 56, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 57, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Přijat, ano. A nyní se dostáváme k Envy 17. pro. Envy 17 pro, proti zamítnout. 6. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 59. Hausling pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 7. Zpravodaje. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. NV18 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. NV19 pro, proti, zdržel se, přijat. NV20 pro, proti, zdržel se, přijat. Zamítnut, pardon, NV21 pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV22 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 8 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 9 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat e 23 pro, proti, zdržel se přijat. 60 Dančila, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 61 e, pro, proti, zdržel se zamítnut. 62 Hausling pro, proti, zdržel se zamítnut. 2 e 25 kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 63 Franko, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 64 Hausling, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnut. A nyní elektronicky budeme hlasovat o návrhu, legislativním návrhu, který takto byl pozměněn hlasováním. Končím hlasování. Takže odsouhlaseno a schváleno nakonec. Eh, hlasujeme o legislativním návrhu, o návrhu legislativní mm, usnesení, takže končím hlasování. Děkuji. Konec. A blahopřejeme, blahopřejeme Hinkovi Fajmanovi. Blahopřejeme. je výsledek tedy, i když možná nejste úplně všichni spokojeni, ale to je výsledek. Spolimento. si dáme. <laughs> che vedi tu? Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione. Dámy a pánové, Bod 9 nyní, bod 9 podle programu, takže trochu pozornosti. Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh. Spravodajem je Sergio Paolo Francesco Silvestris. A přejdeme k hlasování o návrhu komise o reprodukčním, tedy reprodukčním materiálu rostlin. Jak víte, všichni jsme o této otázce diskutovali již několikrát a kvůli problémům, které vznikly s tímto legislativním návrhem, jak dobře víte, na poslední schůzi koordinátoru bylo rozhodnuto, že budeme hlasovat, abychom zamítli tento návrh. A dnešní hlasování tedy především nejprve proběhne o návrhu zamítnout návrh komise a poté budeme hlasovat o legislativním usnesení. Takže a poté, ano, poté, ne, poté už nebude nic, takže tak to teď půjde. Takže navrhuji, abychom hlasovali elektronicky nyní. Emendamento 91. Hlasujeme o návrhu 91-98 elektronicky. A, mm, takže zahajuji hlasování. 91 98, e che jsou 91 98 jsou totožné. A tím končím hlasování. Takže drtivá většina 37 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Takže a teď Teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení, které se týká zamítnutí návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, stejný výsledek, 37 pro, zamítnutí a 2 proti, nikdo se nezdržel. Dobře, takže kolegové. A takže teď v tomto bodě, v tomto bodě Si, Adesso... Že teď bychom měli hlasovat o návrhu nebo o tedy návrhu interpelace tedy úst, otázce k ústnímu zodpovězení, a to elektronicky budeme hlasovat o oral question, o ústní interpelaci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je 34 jsou pro, interpelaci, dva, tři proti a jeden se zdržel. Tři proti, jeden se zdržel. Dobře, takže drtivá většina je i pro to položit otázku k ústnímu zodpovězení. OK. Dobře. A o slovo požádal Josebové. A takže prosím, ano, já jsem chtěl k té interpelaci. Já myslím, aby v tom textu, tam jsou dva body, které tam chybí, podle mě, a které by tam měly být. První je odkaz na úmluvu o biologické diverzitě, kterou přijala Evropská unie, je třeba, aby zde ta zmínka jasně byla uvedena. A za druhé, je třeba, abychom jasně také i zde opět položili tu otázku o eh, biodiverzitě, eh, o, které, o kterou pečují zemědělci, tedy eh, která se týká plodin to by tam také mělo být, protože bez eh, toho by ta otázka, ta interpelace nebyla správná, takže i mm, podle mě to by byla chyba. Takže kdybychom doplnili tyto dva body, já myslím, že to bude koherentnější a asi by to byl silný signál vůči komisi. OK. Grazie, Jose. Děkuji. Jose, jenom jsem chtěl všem upřesnit eh, tu ústní otázku. Ano, jde o otázkou k ústnímu zodpovězení, Jose. My jsme odhlasovali, že tedy vzneseme tu interpelaci, zde byly drtivá většina a teď já vyzývám všechny frakce, aby pracovali na usnesení a samozřejmě pokud zelení předloží tyto své body, tak to bude potom na frakcích, aby se dohodli na eh, rezoluci, na tom usnesení, které bude předloženo plénu. Takže já myslím, že tady asi k tomuto bodu, pokud nejsou další poznámky, eh, zpravodaj také nechce slovo, takže dobře, budeme pokračovat tak, jak jsme teď právě rozhodli s touto věcí a přejdeme nyní k bodu 10 podle programu, což je řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, eh, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, eh, mm, prezentace výsledků třístranných jednání, tedy trialogu a přijetí konsolidovaného dokumentu. K tomuto bodu bych řekl, že nebo hned bych dal slovo tedy kolegyni Agnes Lebrun, aby nám řekla, jak detailně proběhlo to vyjednávání. Tak prosím, paní Lebrun. Děkuji, pane předsedo. Text, který dnes navrhuji, tak obsah, obsahuje základní požadavky parlamentu, a to ve čtyřech bodech v podstatě. Na jedné straně použití té rezervy, mm, to je věc, která již tedy je jasně vyřezená, vyřešená, zde není žádné riziko, pokud je o platby zemědělcům, protože pokud budou chybět prostředky na financování politiky, tak komise použije tzv. nástroje flexibility, aby mohla tedy tak doplnit rozpočet, který tam bude chybět. To je první bod. A druhý bod. Zde jsme museli vyjednávat, to jsou seznamy mm, těch eh, chorob zvířat eh, a to je eh, na základě přílohy a tak to vlastně je to jasnější, přehlednější podle mě, když je to v příloze a především i parlament to bude mít více pod kontrolou. A třetí bod to je seznam těch oprávněných způsobilých nákladů, mm, mm, protože zde zatím to nebylo příliš jaksi mm, mm, početné, početný seznam, takže my jsme tam doplnili to, co komise vynechala. A za čtvrté, požadujeme, aby parlament byl zapojen prostřednictvím delegovaných aktů, aby byl zapojen do přípravy pracovních programů. Toto řešení je dost komplikované, pro účely realizace tedy komplikované, proto jsme chtěli posílit ten základní rámec, tedy to základní nařízení, nařízení jako takové a vlastně parlament je zapojen do definice politických cílů a komise si ponechává určitý manevrovací prostor, který potřebuje proto, aby mohla vést, provádět tu svoji politiku inteligentním způsobem. Takže ty čtyři body byly vyslyšeny ze strany partnerů a já děkuji všem zástupcům, děkuji radě a komisi protože jsme intenzivně a dobře spolupracovali podle mě s nimi a také i bych chtěla poděkovat všem, a to především sekretariátu Agri a e, fiktivním, tedy stínovým zpravodajům. Děkuji, pane předsedo. Dobře, výborně, takže paní Lebran děkuji. A nyní bychom měli hlasovat pouze tedy jednorázově elektronicky elektronicky. Hlasujeme o konsolidovaných pozměňovacích návrzích, tak jak jsme to slyšeli tady prezentováno, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, blahopřeji paní Lebrun a nyní můžeme pokračovat. Pokud nemáte další body, další žádosti o slovy, tak pokračujeme s bodem 11 podle programu, což je změna nařízení 1166 roku 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o finanční rámec na období 2014-2020. Spravodajem jsem já, tedy váš předseda. A i v tomto případě bychom měli hlasovat a zde toto nařízení je, základ, je tedy právním základem, které se týká struktury zemědělských podniků a zde i e, samozřejmě ty, ta zjišťování e, e, se dělí do dvou období toho několikaletého rámce, takže nebylo možné zároveň stanovit celé financování na celou dobu. Takže proto je nezbytná tato novela nařízení, abychom zajistili financování, tedy zjišťování o strukturách zemědělských podniků a další projekty, tak abychom mohli provádět tyto projekty eh, v tom eh, dalším programovacím několika letem období. Takže rychle to můžeme přijmout, abychom i zabránili tomu, že dojde k přerušení rozvoje databáze a aby se členské státy mohly připravit eh, i připravit se na takzvané spolufinancování a i příští tedy zjišťování nebo ty analýzy, ty se provedou v roce 2016. Rada již potvrdila, že souhlasí s návrhem komise a to bez změn. A takže je třeba tedy rychle přijmout tento návrh, a protože zde existuje, rada, eh, zde existuje dohoda s radou a proto budeme dnes hlasovat. A pokud nejsou žádné připomínky, tak můžeme přejít rovnou k hlasování, takže hlasujeme elektronicky. Takže jste všichni pro? Výborně. Takže končím hlasování. Takže drtivá většina je pro, pouze jeden hlasoval proti a jeden se zdržel. Děkuji kolegové. A nyní přejdeme k bodu, bodu 12 našeho programu, což, jak asi dobře víte kolegové, my zde máme ústní eh, eh, interpelaci k, na základě článku 115 a týká se to výstavy Expo v Miláně v roce 2015. Víte, že to je velká příležitost pro celou Evropu a to nejenom pro eh, Itálii, tedy hostitelskou zemi. Je to téma, které se nás konkrétně týká, tedy našeho výboru Agri, eh, protože zde se očekává více než 20 milionů návštěvníků. Bude to unikátní příležitost, jak informovat všechny eh, občany, tedy evropské i jiné, informovat je o, eh, o tedy zabezpečení dodávek potravin, o inovacích, udržitelnosti, o mrhání potravinami a tak dále. Takže témata Expa 2015 se především týkají potravinářského sektoru a země zemědělství. Takže my bychom si měli ujasnit, jaké hlavní signály chceme vyslat eh, občanům a komunikovat během tohoto expa. A proto jsme my připravili interpelaci a eh, poté by měla následovat tedy rozprava v plénu k tomuto tématu. Pokud souhlasíte, ano, takže očekáváme tedy takovouto rozpravu, která eh, skončí, která nastane ve Štrasburku snad ještě do konce funkčního období. Dobře, takže všichni souhlasí eh, s touto interpelací, takže ale formálně bychom to měli? Ne, ne, neměli. Nemusíme to odsouhlasit ani formálně. Dobře, děkuji všem a nyní? Aha, už nic. Už nic, konec. Takže nás teď čeká odpoledne zasedání. Takže děkuji všem kolegům. Ano, skutečně to bylo velice náročné hlasování. Přeji vám dobrou chuť a uvidíme se v 15 hodin odpoledne na zasedání výboru a tímto přerušuji jednání.